vysoké představitelky Evropské unie a bude se týkat systematického masového vyvražďování náboženských menšin ze strany islámského státu. Paní Mogherini ještě nepřišla. No, už, už jde. Dobrý večer, paní Mogherini. Pokud chcete, můžete začít. Thank you. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se. Za prvé, dovolte, abych řekla, že tato rozprava se dotýká Eh, velice aktuálního tématu, eh, propojeného s eh, rozpravou včera v noci, tedy situace na Středním východě a sektářství, což je jedna z nemocí našeho věku. Po staletí různé etnické menšiny žily vedle sebe na Středním východě více než kde jinde na světě, ale sektářské eh, konflikty vždycky existovaly, ale takovéto roz, rozpory nebyly nikdy tak přiostřené jako dnes protože příliš dlouho aktéři těch různých tedy skupin podněcovali rozpory a dnes vidíme důsledky tohoto chování a e, propaganda, Eh, která je následována kroky a využívají to jako nástroj, jako výmluvu, jako alibi eh, pro to, aby si se domáhali eh, země. Jde jim o moc a takže teď, eh, než budu hovořit o detailech, tak dovolte jednu důležitou věc, abych sdělila. Daesh není pouze hrozbou pro menšiny. Před pár dny jsme se dozvěděli, že Daesh eh, údajně zabil více než 100 lidí a unesl stovky v syrském městě Dair Esor. A podle prvních zpráv všichni byli eh, slunečtí muslimové když se podíváme na počet obětí, tak většina z nich jsou muslimové. A to platí pro Sýrii, Irák, stejně pro Nigérii či Pakistán. A také v Evropě máme muslimské oběti terorismu, teroristických útoků. <clears throat> Takže v podstatě eh, eh, lidé všech vyznání jsou obětmi zároveň. A já myslím, že to je eh, první povinnost, abychom vyslali tento signál, že je to tak, že jsme v tomto všichni zajedno, sjednocení. Ale nemůžeme ignorovat, že eh, etnické menšiny, včetně křesťanů, trpí a jejich situace je dramatická v těchto územích. Křesťan, křesťané, kurdská města mm, a zotročení eh, žen eh, drůzové, šabatové, asižané a tak dále. Nesmíme na nikoho zapomínat z nich. A ve světle těchto hrůzných činů eh, je třeba to nejenom odsuzovat, asi eh, si dovedete představit, jak jsem frustrována pokaždé, když to mám odsuzovat. Ano, protože je to nutné, ale tyto komunity potřebují neustálou pozornost, ale zároveň víme, že to nestačí, že potřebujeme je více konkrétně podporovat. Dovolte, abych řekla, jaké kroky jsme přijali na ochranu menšin na Středním východu. Za prvé, finanční podpora poskytujeme velice konkrétní finanční podporu. Evropská unie, členské státy jsou hlavními dárci v Syrii. Více než 5 miliard euro na pomoci se poskytovalo. Jsme mezi prvními, kteří poskytli pomoc eh, křesťanům Syřanům v Iráku. Já jsem eh, navštívila některé z nich v minulém roce o Vánocích a v Kurdu, Kurdům v Kobaně Evropská unie je také největším druhým dárcem v Iráku. Naše finanční prostředky pomáhají eh, opět tedy eh, eh, tomu, aby lidé mohli normálně začít žít na těch územích, ze kterých ustoupili, ustoupil Daesh. Musíme pomáhat menšinám, aby mohli zůstat na své půdě, kde žili po staletí. O to jde. A evropské nástroje demokracie a lidských práv, odpora projektů občanské společnosti, podpora mm, eh, různých náboženství, což znamená i implementovat legislativu na ochranu práva osob, které patří k těmto menšinám v Syrii i v Iráku, ale samozřejmě to může být těžké vůbec eh, si pracovat potom eh, na střední východě po válce a jeho rekonstrukce bude náročná. Dlouhodobý cíl je mírumilovná inkluzivní demokracie. Musíme začít eh, investovat do míru dnes již. A tady upřímně musím říci, že zdroje, které jsme investovali, i když jsou to velké částky, tak jsou nedostačující. Eh, plány humanitární reakce v Syrii, v Iráku, ty byly podfinancovány v roce 2015. Co se musí změnit v našem novém plánu na rok 2016? A na tom pracujeme. Evropská unie nadále přispívá do humanitární pomoci a já hodně mm, počítám s podporou parlamentu v tomto, abychom toto mohli ještě zintenzivnit tento rok a my jsme eh, se, i hodláme se zavázat velkým částkám eh, na konferenci pod vedením eh, Norska, Německa, Spojeného království a Spojených národů v únoru tohoto roku. A samozřejmě kromě finanční podpory další pomoc. A to je eh, eh, zodpovědnost za to, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. To je důležité potom pro usmíření. Eh, jde o vytvoření nezávislé komise pro vyšetřování činů, trestných činů v Syrii a na základě toho přijmout právní kroky. Evropa také bude podporovat i finančně úsilí občanské společnosti v Syrii naše Evropská unie apelovala na Radu bezpečnosti, aby, eh, aby eh, předala tuto věc Mezinárodnímu trestnímu soudu. V Iráku víme, že menšiny, především asidové a, a, a mm, mm, zločiny, které na nich páchá Daesh, to je eh, považováno za genocidu. Dále mm, je třeba zapojit i mezinárodní organizace a příslušné aktéry a e, my si myslíme, že toto je určitě úkolem Evropské unie, ale ne pouze. Není to pouze úkol Evropské unie chránit menšiny na Středním východě. Od počátku krize jsme vždycky zapojovali naše muslimské partnery, aby se podíleli na řešení. Jsme e, součástí globální koalice boje proti islámskému státu a Eh, tedy nevojenskými prostředky, také i eh, eh, odsuzujeme zločiny Daeshu. A samozřejmě my to odsuzujeme velice razantně, ale stejně tak to odsuzují naši přátelé z, muslim, z muslimského světa. A je to především organizace islámské spolupráce, Eh, tam jsme konsensuálně přijali rezoluci OSN eh, mm, boje proti náboženské nesnášenlivosti a v minulém měsíci jsem i povýšila naši spolupráci eh, s touto organizací islámské spolupráce na vyšší úroveň. Evropa také podporuje i francouzský návrh, mm, pokud jde o tu skupinu pro transparentnost a zodpovědnost a i kódex chování Rady bezpečnosti byl odsouhlasen jednomyslně a odsuzuje mm, odsuzuje mm, eh, eh, násilnosti, které páchají se na menšinách a eh, toto mělo velkou podporu v OSN. Za čtvrté, akce, konkrétní naléhavé akce. My podnikáme veškeré diplomatické kroky, abychom politicky vyřešili válku v Syrii, abychom spojili síly proti islámskému státu. Také i podporujeme práci iráckých úřadů, eh, které se snaží o národní usmíření a inkluzi. A eh, v Syrii jsme se dostali nakonec do fáze, kdy strany znesvážené, strany snad se posadí za jednací stůl. Po eh, pěti letech krveprolití mm, samozřejmě usmíření a mír nebudou snadné, ale je to možné. Více než no, možné, je to nutné není jiná cesta, jak zachovat eh, i eh, různorodost na Středním východě. Silná inkluzivní společnost, silná a inkluzivní demokracie, kde všichni budou moci se vyjadřovat, kde jejich práva budou zaručena. Žít spolu je možné a musí to být bezpečné a dobré pro všechny, i přes Eh, ten tvrdý život tam, eh, tak nestrácí menšiny naději. Před měsíci eh, katolická mm, menšina v, Syrii tedy slavila své výročí tím, že i i ve, ve, ve svém tedy katolickém kostele svatého Františka a vlastně tam i hovořili ve prospěch lepší společné budoucnosti. Eh, i katolický eh, biskup i citoval islámské mrčení. Allah mm, mm, eh, posky tu je tedy poskytuje tedy stejnou ochranu všem a nejsme v tom sami. Tito lidé nejstratili tedy naději. A já osobně mm, jsem ateistka, ale Věřím, věřím v práva všech žít v míru a vzájemné úctě a věřím v hodnotu různorodosti a bohatosti toho, kterou přináší to, že spolu žijí, vedle sebe žijí různé komunity, které si se vzájemně obohacují, obohacují se svojí moudrostí, eh, svojí různorodostí. V tom je síla otevřené společnosti a schopnost tedy žít eh, spolu. A toto je i síla Evropské unie, a Středního východu. Nemůžeme je v tom nechat. Jediný způsob je, abychom neustále tlačili na politické řešení stávající krize. O tom jsme diskutovali včera v noci tady v sále. Je třeba zamít, eh, odmítnout sektářské chování, je třeba se snažit o regionální uspořádání eh, sporů a o usmíření. Naši přátelé na Středním východě nepřišli o naději. A pokud budeme se o ně starat tak a budeme pracovat na míru, tak nestratíme naději ani oni, ani my. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. E, nyní se dostáváme k rozpravě. A chtěl bych poukázat na to, že jsme v časové tísni má předchůdkyně paní Galpelt se rozhodla nepřipouštět modré karty. a považuji její rozhodnutí za správné. Nyní pan kolega Adaktuson na minutu a půl. Pane předsedo, na úvod poděkuji vysoké představitelce paní Mogherini za velmi důležité prohlášení křesťané v Iráku a Sýrii denodenně se setkali s tím, že jsou unášeni, znásilňováni eh, a nuceni k opuštění země. Celkový počet křesťanů tam dramaticky poklesl. A křesťanství svými tradicemi a historickými památkami eh, se Eh, pomalu vytrácí. Musíme tedy zastavit islámský stát. Je to pro nás imperativ. Zaznívá také to, že pokračují zločiny proti lidskosti. Ta situace je však ještě mnohem horší. Islámský stát eh, se provinuje nejodpornějším, nejkrutějším eh, zločinem definovaným v mezinárodním právu přední právníci se shodnou v tom, že eh, trvající persekuce, kterou provádí, odpovídá nejpřísnější definici genocidy. Eh, v prosinci předseda tohoto parlamentu Schulz řekl, že tato persekuce křesťanů není dostatečně eh, brána v úvahu, není řešena pane předsedo, paní Mogherini, eh, vážení kolegové poslanci, to musíme změnit v zájmu obětí, v zájmu eh, základních práv a usmíření máme historickou povinnost eh, tomu učinit přítrž. Děkuji, pane Adaktusone. Nyní na minutu a půl pan kolega Weidenholzer. tomto parlamentu eh, už jsme mockrát hovořili o Daeši a o jeho kultuře smrti, které není nic svaté. Daeš bojuje proti všemu, co, ne, co neodpovídá jeho rigidním postulátům, a to eh, radikálně a totálně proti eh, šijitům, jezídům, křesťanům, a Alavitum a další. Už dvěma e, usneseními jsme se vyslovili v otázce jezídu a asyrských křesťanů. A právě dneska zažíváme, že islámský stát e, zničil 1400 starý klášter svatého Eliáše poblíž Mosulu, srovnal ho se zemí. Musíme e, dál bojovat proti islámskému státu a to důsledně a neústupně. Musíme identifikovat příčiny, protože musíme nastavit podmínky pro to, aby v budoucnu mohla znovu nastat demokracie, náboženská svoboda a lidská práva. Už nyní eh, musíme začít s prací na usmíření, abychom vytvořili základy budoucího vývoje. Především ale potřebujeme eh, podpořit ty lidi, kteří jsou stále ještě rukojmími teroristů. Eh, stovky křesťanů, tisíce jezíckých žen, kteří jsou pouze jaksi zdrojem příjmu pro islámský stát prostřednictvím únosů. Jezícké ženy jsou prodávány e, a to i do zemí, se kterými utužujeme ekonomické vztahy, jako je Saudská Arábie. Jako výkupné se požaduje i 25 milionů e, dolarů. A řečník je přerušen. Děkuji, pane kolego Weidenholzere. Nyní pan kolega Tenok. Pane předsedo, já jsem velmi zklamán, že se tento parlament rozhodl využít termínu systematické eh, masové vraždy pro něco, co je skutečně genocida. Já jsem byl v Iráku, setkal jsem se eh, s křesťanskými uprchlíky a skutečně to, k čemu dochází, je v důsledku kampaně ISISu, zbavit se všech, kteří nejsou srdčí muslimové a oblasti kontrolované ISISem nebo Daeshem eh, zažívají eh, vraždění a to, že se ženy eh, dostávají do sexuálního otroctví. Já si myslím, že takovéto činy, tak jak cituji, odpovídají zločinům proti lidskosti, válečným zločinům, někdy dokonce se genocidě. My bychom eh, měli skutečně nazvat ty zločiny správnými jmény a měli bychom eh, je eh, brát tedy ISIS je, je pohnat před Mezinárodní trestní tribunál. To je zásadní. Kolego, vážený kolego, Vážený pane kolego, není na vás nic špatně, ale kdykoliv tlumočníci požádají, abyste zpomalil, a zkusím vás bez přerušení jenom vám to připomenout, vy jenom zrychlíte. Není možné eh, číst něco, co má čtyři minuty za dvě minuty. Jinak by nebylo možné eh, pokračovat. Pane předsedo, já si přeji eh, přednést svůj projev a budu se obhajovat před předsedou Šulcem. To je podruhé, co jste mě přerušil uprostřed projevu na důležité téma ehm, a dovolím si dokončit svůj projekt. Budu vás přerušovat stále častěji, pokud budete takto pokračovat. Není pravdou, že můžete hovořit tak rychle, jak chcete, říká předseda. V pravidlech je jasně uvedeno, že eh, pokud se přeruší tlumočení, je potřeba přerušit veškeré jednání a proto nemůžete hovořit tak rychle, jak si přejete. Nyní hovoří pan kolega Nart. Cuánto tiempo, señor? Wenn Sie, wenn Sie in ordentlich, if you speak in a normal... Kdybyste mluvil normální rychlostí, Nyní vám už nedám slovo. Nyní má slovo pan Nard. Kolik mám času? Kolik času? Děkuji je nemožné pochopit Střední východ bez toho, bez toho aniž bychom eh, eh, vnímali to tak, že tam jsou různé komunity, jako třeba židovská komunita, která tam téměř zmizela, a eh, i různé křesťanské komunity, Asiřané, Syriakos, Syriakové, eh, katolické menšiny a další. Problém není pouze eh, to, jenom co se děje s islámským státem. Křesťané v Iráku eh, masivně začali utíkat po severoamerické invazi v Izraeli a v Palestině, okupované Palestině, pokaždé je tam méně a méně křesťanů a e, e, i vlastně Betlem dříve byl e, většinově křesťanský, ale oni odešli. Proč? Protože se tam nedá žít. A protože různé komunity se musí chránit v tom uzavřeném prostoru a takovýmto způsobem vlastně jak se mohou, jak asi lidé se mohou chránit, jak sunité a alaguité a další, maronité a další komunity, jak se mohou tedy chránit, když žijí v těch izolovaných ostrovcích. A to je tragédie pro Evropu. A mm, my to potřebujeme přece v Evropě a pokud nebudeme mít solidárního ducha, tak budeme eh, pouze egoisticky chránit naše potřeby. Ale je třeba si uvědomit, že na Středním východě je potenciálně velice silná křesťanská komunita, protože historicky tam vždycky existovala a je to vlastně eh, ten správný komunikační bod pro nás a my i vlastně v Bosně mm, třeba také e, e, jsme opustili různé komunity, zapomněli jsme na ně. A tam teď zapomínáme na křesťany na Středním východě a oni přece potřebují, abychom je aktivně chránili a bránili a nejenom nějak metafyzicky, ne. To zatím jsme pro ně nic neudělali a oni mm, potřebují tuto naději. Vielen Dank, Herr Kollege Nartz. Děkuji, pane kolego Narte. Ano, technická připomínka, prosím. Kdybyste poslouchali tlumočení, pak byste slyšeli, že jsem už říkal, já už, jsem, já už bych vám dal slovo, kdybyste poslouchal tlumočení, slyšel byste to. Máte slovo. Ano, můžete mluvit. Dostatečně bavno li говоря, за да ме Благодаря ви za Já jsem, pokud jsem to pochopil, ano, děkuji vám. Podruhé zde prokazujete nedostatečný respekt vůči kolegům a přerušujete je během projevu. Trvám na tom, abyste se omluvil, jinak si budu muset stěžovat u předsedy vzhledem k vašemu tendenčnímu vystupování vůči kolegovi. Doufám, že vy jste mě pochopil. Nemusíte eh, ohlašovat nic předsednictvu, to udělám já sám. Eh, toto je dlouhá historie, je to pokaždé. Já vždycky klepu, abych upozornil pana Tenoka, aby, eh, ho, aby hovořil pomaleji. A vždycky v kabinách mačkají nouzové tlačítka, no, aby, aby zpomalil. To není moje jednostranné rozhodnutí. Když pan Tenok nereaguje, tak já ho přeruším a kdyby mě potom poslouchal, tak bych mu ho nechal hovořit dál a pak jsem mu slovo odebral odebral. To je naprosto v souladu s jednacím řádem a nyní bude hovořit pan kolega L. Jarik. A o tomto bodě eh, jednacího řádu už s vámi nebudu diskutovat. Požádám prezidium, aby se tím zabývalo. Nyní pan kolega L. Jarik na minutu a půl. Daesh et ceux qui s'y rattachent. Daesh něco, co páchá porušení všech eh, lidských hodnot, myšlení a zakrývají to náboženstvím, přičemž eh, masakrují, mučí, eh, zabíjejí lidi, zabíjejí všechny eh, menšiny, ženy, kurvy, všechny, eh, ať už jsou to křesťané, jezídové nebo další menšiny. Nezapomínejme na to, že eh, hlavními oběťmi těchto fašistických žoldnéřů jsou sami muslimové a to by nám rozhodně nemělo umožnit je vyvinit z toho, co páchají. Kult kultura eh, zákona a práva je, te dominuje naopak kultura eh, peněz a války eh, a instituce by měly tvrdě jednat, aby chránili náboženské menšiny, aby odhalili kriminální podstatu Daeše, aby naopak nabí, hledali novou cestu euro středomorského partnerství pro rozvoj lidu. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Nyní na minutu a půl paní kolegyně Valero. Děkuji, pane předsedající. Útoky na náboženské eh, menšiny jsou čím dál častější. Jsou to útoky na eh, křesťany, šíity, jezídy a další skupiny. A je, je, jsou to ti, kteří nevěří v to tež, co oni. E, jsou oběťmi většinou muslimové, nicméně e, jsou tu také tisíce křesťanů a statisíce vyhnaných křesťanů. Dochází k ničení kulturních památek, zejména v Ninive a v Palmíře. E, ve Švédsku existuje mezinárodně největší diaspora chaldejců a 100 let po genocidě v roce 2015 vidíme, že historie se znovu opakuje a ten týž národ je vyvražňován. Počet obyvatel v Sýrii se snížil na desetinu a menšiny, které existují v regionu 2000 let, jsou vážně ohroženy. Je zapotřebí tyto zločiny jasně pojmenovat jako genocidu a zločiny proti lidskosti a je e, důležité, abychom reagovali, než bude jejich dílo dokonádo. Já se domnívám, že Evropská unie může a měla by dělat více pro to, aby znesvářené strany přestaly s tou taktikou vyhladovění. Já jsem viděla strašlivé fotografie v novinách v poslední době. Je zapotřebí také odstranit blokádu humanitární pomoci pro severní Sýrii, kde žije několik náboženských menšin, protože všechny náboženské a etnické skupiny mají právo žít ve svých tradičních historických domovech v důstojnosti a bezpečí. Děkuji paní kolegyně Valero, nyní paní Parker. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych dnes ráda zmínila tragické téma persekuce křesťanů v uprchlických táborech. Po té, co eh, unikly před horory, které lidé znají jenom z televizních obrazovek, se bohužel křesťané persekvováni přímo v uprchlických táborech, i těch, které vedou lesen. A takové případy jsou viděny také v Německu, kdy se eh, rodiny raději vrací do Iráku ani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 museli čelit radikálním islamistům, kteří persekují i zde v Evropě. Persekuce v těchto táborech znamená, že řada křesťanů je nucena je opustit a e, to jsou e, legitimní případy uprchlíků. Situace, s níž se setkávají, je tak závažná, že pouze e, zlomek těchto křesťanů je, jejich případy jsou řešeny ze strany OSN a bohužel tito lidé, když by měli být v bezpečném útočišti, by samozřejmě neměli dále trpět. Děkuji. Děkuji paní Parker. Nyní na minutu a půl kolega Mayer. Děkuji, pane předsedající. Téměř denně se dozvídáme o eh, různých činech eh, islamského státu. A já nevím, kolikrát už o islamském státu jsme diskutovali. Já mohu pouze říci, že teroristé se smějí nad našimi diskuzemi. My diskutujeme, aniž bychom měli vůbec něco v ruce, aniž bychom mohli nějak pomoci lidem, kteří potřebují pomoc. Eh, před několika dny 300 lidí bylo zabito v Tal Alzor, ale nejenom vraždy jsou na denním pořádku těchto teroristů teroristů. Také systematické znásilňování a zotročování lidí patří eh, k jejich eh, pravidelným činnostem. A zejména tvrdě to dopadá na jinověrce. Ti jsou zcela vystaveni na pospas a bez ochrany. Mosul je město, eh, kde žije 1600 let křesťanská tradice a od roku 2014 v tom městu nejsou už křesťané. A to k tomu došlo prostřednictvím vražd a vyhánění křesťanů. Nedělejme si žádné iluze, vážení kolegové. Islámský stát se nezastaví před Evropou. Už se konec konců nezastavil před Evropou, jak jsme viděli minulý rok. Jeho cílem je osvobodit celý západ od křesťanů. Toto maso, tato masová genocida, vážení kolegové, musí být potlačena a to ne jenom slovy, protože ta nestačí. Děkuji, pane kolego Majere. Nyní paní Doc na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám tuto rozpravu. Je naprosto na místě, že my v tomto parlamentu, kteří se těšíme eh, mírové zastupitelské demokracii u nás doma, bychom měli odsoudit masové vraždění náboženských menšin ze strany Daesh. Vítáme eh, případy eh, takového barbarského zabíjení, znásilňování, eh, vraždění ze strany fanatických džihadistů. Měli bychom však také nazvat eh, tyto barbarské činy s pravými jmény. Jde o genocidu, válečné zločiny proti křesťanům a dalším náboženským menšinám. Dnes odpoledne jsem navštívila prezentaci Open Doors, která eh, kde eh, sledují nejperzekvovanější případy křesťanů. Persekuce křesťanů eh, roste rok od roku. Organizace odhaduje, že před válkou v Syrii bylo 400 tisíc eh, křesťanů takto persekováno, dnes jich je mnohem více. Děkuji paní Doc, nyní na minutu a půl kolegyně Alio Marie. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, OSN ve své úmluvě z 9.12. roku 48 kvalifikuje za genocidu veškeré činy, které se páchají v, s úmyslem zničit částečně nebo zcela nějakou národní, eh, etnickou, rasovou či náboženskou skupinu. A takže e, ty zločiny, které se páchají na křesťanech, já souhlasím s vámi nejen na křesťanech, ale především na křesťanech, e, jsou genocidou a je tedy nutné, aby náš parlament požadoval po OSN, aby to tak uznalo. Proč? To není jenom takové slovo jako každé jiné. Genocida má svůj právní smysl a zároveň je to slovo, <clears throat> které má i velký psychologický a diplomatický náboj. A to je důvod, proč je nezbytné, abychom my eh, se ujali této iniciativy. Dnes samozřejmě to není pouze eh, právními cestami, a kterými lze bojovat proti eh, islámskému státu, ale i hm, vojensky, samozřejmě demokraticky, ale i jaksi takto Eh, politicky, protože tak vyšleme eh, signál křesťanům, kteří pochopí, že nejsou sami, protože my přece eh, trváme, apelujeme na, našich křesťan, na naše křesťanské kořeny, takže musíme i takto jednat vůči nim. Děkuji paní kolegy, nyní na minutu a půl kolega Kán. Uh, Pane předsedající, na úvod poděkuji vysoké představitelce za její prohlášení. V sýrii dochází k znásilňování, zabíjení ze strany islámského státu. Víme, že ten, kdo eh, naopak zachrání život, bude s ním nakládáno, jako kdyby život celému lidstvu navrátil. A ISIS takto jedná eh, s místy eh, uctívání Boha, mešitami, kostely, ale tato místa by měla být nejenom respektována, ale také chráněna a bráněna. ISIS Eh, se snaží vymítit náboženské menšiny, s kterými koexistovali muslimové po celá staletí. Eh, v Koránu je napsáno, že ne, islám by neměl donucovat, zatímco islám, tak jak je praktikován, eh, často odmítá metody a ISISu, ale to nestačí odmítnout, je potřeba spolupracovat, je potřeba konkrétních kroků a měli bychom realizovat programy, které podporují rozmanitost a posilují práva menšin. Každý má mít svá základní práva bez ohledu na své přesvědčení nebo etnický původ. Je naší povinností eh, vyjádřit solidaritu s utlačovanými. Děkuji, pane Kane. Nyní na minutu pan kolega Legutko. Děkuji Myslím si, že eh, masové vraždy se hodí možná do novin toto slovo. Správné slovo je eh, genocida. Systematické masové vyvražďování takový termín neexistuje, zatímco genocida je právně definovaný pojem, tak prosím používejme ho, paní vysoká představitelko. Používejme ho častěji, používejme ho neustále v tomto kontextu. Kdo, kdo je cílem těchto eh, genocid? Náboženské menšiny, samozřejmě i muslimové, ale také křesťané. Proč to nemáme říkat pořád dokola? Říkejme to pořád dokola, paní vysoká představitelko. Tisíce křesťanů jsou vyvražďovány každý rok. V minulosti došlo už k několika genocidám a zajímavé je, že pokaždé, když byly spáchány, nebyly nazývány genocidami a to e, ze strachu z politických následků. Ta identifikace vždycky přišla až později a to je ostuda. Uděláme tu ostudnou věc znovu. Ano, dochází ke genocidě křesťanů právě dnes. Děkuji, pane kolego Legutko, a nyní na minutu a půl kolega Betten. Eh, ISIS provádí genocidu náboženských menšin a naschytají se dvě otázky. Proč a co s tím můžeme udělat? Důvod je ideologický. Někteří říkají, že ISIS eh, představuje eh, zvrácenost islámu, jenže přitom představuje militaristický výklad Koránu. Korán hovoří o válkách proti nevěřícím, zabíjení nevěřícím a rozsevání strachu do srdcí nevěřících. Korán schvaluje usekávání hlav, ukřižování a otroctví manželství. I e, bezpráví muslimských žen je ospravedlněno veršem, že to, e, co, na co můžete sahat pravou rukou, můžete vlastnit. ISIS je obrodou původního étosu Mohamedova kultu který sahal až do Francie v 8. století, než byl vyhnán. Díky bohu, nikoli Aláhovi, se muslimové tohoto doslovného výkladu nedrží. Jak můžeme ISIS porazit? Vojenské, vojenské vítězství si žádá koalici mezi Západem a těmi islámskými zeměmi, které nechtějí žít v barbarství islámského státu. Islámský stát musí přijít o financování a dodávky. Civilizovaný svět Řekli mi, že mám minutu a půl, pane předsedající. Ano, děkuji, v pořádku. Civilizovaný svět si musí uvědomit, že doslovný islám nemá místo v liberálně demokratické společnosti. Měli bychom ukončit masovou imigraci z islámských zemí a integrovat ty muslimy, kteří už tady jsou. A proč vůdci křesťanských církví tady nevidí příležitost k náboru, tak aby konvertovali e, evropské muslimy ke křesťanství? Děkuji, pane Betne. Nyní na minutu a půl pan kolega Gřib. Pane předsedo, děkuji. Já jsem tady mnohokrát hovořil o pronásledování křesťanů. Podle Open Doors více než milion jich je e, pronásledováno na světě. A e, každý rok z nich 105 tisíc zemře a e, nejvíce persekovaná skupina jsou křesťané. Samozřejmě i další menšiny jsou persekovány, ale ta situace je e, neúnosná. To, co páchá islámský stát na středním východě, východě i v Africe, to není pro následování, to je genocida. E, útočí na ně, berou jim majetek, ničím majetek a i křesťanské památky se ničí a jsou nuceni konvertovat k islámu, obchodují s nimi a jejich orgány e, dokonce e, e, jsou předmětem jejich obchodu. My jsme dostali takovéto informace od nevládních organizací, od církví. Tak to nazýváme pravým jménem. Je to genocida ale i jiné, jiné muslimské menšiny také trpí, azidové a další, jezidové a další. My musíme dělat více, než jsme dělali do posud. Je to naše povinnost, je to povinnost civilizovaného světa. Děkuji. Děkuji, pane Gřibe. Nyní na minutu a půl pan kolega Panceri. Grazie. Děkuji. Mm, řada zpráv nám ukazuje, že násilí na náboženských menšinách v Sýrii, v Iráku, tedy na křesťanech, dalších komunitách, tak mm, ty v podstatě často se páchají pod kontrolou islámského státu. Na územích okupovaných ISISem mm, tam jsou eh, tyto osoby patřící k menšinám ohrožovány na životě, jsou masově vyvražďováni, jsou je s nimi obchodováno, jsou persekovány, jsou nuceny konvertovat k islámu a e, i masové vraždění a pokusy e, je vyhnánět, znamenají v podstatě jejich eh, vymření, o které se tam snaží. Evropská unie musí pořád odsuzovat mm, mm, činy, které páchá islamský stát na eh, těchto menšinách a zde komise musí zesílit své úsilí bojovat proti této krize, krizi a dělat osvětu o tomto problému. Jak jste správně řekla, paní Mogherini, eh, spolu s migračními toky i e, tyto činy na e, menšinách, to je všechno e, kvůli otevřeným sporům, konfliktům na Středním východě, což znamená, že musíme na to reagovat, na toto všechno. Je třeba udělat vše, co je možné, abychom hájili, chránili menšiny tam žijící. Děkuji, pane Panceri. Nyní na jednu minutu pan kolega Belder. Děkuji vám, pane předsedající eh, Křesťané v Sýrii jsou ohroženi islámským státem. Víme, že eh, právě eh, organizace křesťanů v tomto regionu také si zaslouží maximální podporu, včetně i obraného výcviku. Říjen 2013 to bylo datum, kdy bojovníci eh, syrské armády eh, působili krveprolití a vidíme tedy, že situace je skutečně vážná a nastal čas, nejvyšší čas na to, aby EU jednala jak mimo své hranice, tak uvnitř. Děkuji. Děkuji na minutu a půl pan kolega Helvení. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo, nyní přejdu do maďarštiny co tedy ehm, můžeme dělat, když si klademe tuto otázku, musíme na ní bezprostředně odpovědět, vycházet z reality a realita je taková, že jde o genocidu. Eh, bohužel eh, tento argument musíme přijmout a to nás musí vést k tomu, abychom něco udělali, protože již máme dost toho, že jsme v minulosti diskutovali o otázkách menšin, křesťanů a podobně. A dnes, když stojíme tváří v tvář, tak závažnému problému nejednáme. V Iráku jsem sám viděl, že humanitární programy EU eh, se snaží pomoci trpícím, ale přesto kladu otázku komisi, jak lépe spolupracovat při řešení ehm, místní situace, při hledání ehm, řešení na místě, abychom zachovali ehm, komunitu křesťanů, když spousta z nich již území opustila. Hovoříme o penězích, ale zapínáme na, zapomínáme na to, že církevní společenství se často nedostanou k finančním prostředkům, eh, které jsou nabízeny. A přejeme si, aby komise vytvořila partnerství a mohla jednat. Děkuji na minutu a půl paní kolegyně Gomez. Irák Libie to, co se děje v Iráku, sýrii a libyi vidíme eh, boje eh, proti Kurdům, eh, šiju proti sunitům, náboženské menšiny jsou ponechány na pospas ISISu, jsou vystaveni jejich barbarským činům. Víme, že mladí jezídové někdy unikli před Daešem, potřebují pomoc a v každém případě hovoříme e, o lidech, kteří jsou ještě drženi v zavětí a dochází k nejrůznějším zločinům, zločinům proti lidskosti. A mm, co křesťané, pokud chceme chránit e, tyto náboženské menšiny, tyto kultury, musíme zajistit, aby mohli zůstat doma eh, a modlit se u sebe doma, eh, aby nemuseli utíkat do Evropy. Eh, v každém případě je potřeba koordinovaná akce proti Daesh. Zatím to vypadá, jako kdyby Daesh byla příšera s mnoha hlavami a my musíme bojovat postupně, musíme své činnosti koordinovat. Děkuji na jednu minutu kolega Jurek. Děkuji vám, pane předsedající. Tato tragédie by se nestala, kdyby chom si před mnoha lety vzpomněli, že naše bezpečnost, bezpečnost křesťanů na Středním východě by měla být jedna z našich hlavních priorit v naší politice. Ne jediná samozřejmě, ale měla to být naše priorita. Měla to být jedna z věcí, které jsme měli zahrnout do všech našich politik a vyjednávání s našimi spojenci. Nyní jsme svědky lidské katastrofy. Musíme zmobilizovat všechno naše úsilí a musíme z toho vyvodit závěry. Já souhlasím s Larsem Adaktusonem, který nazývá to, co se tam děje, genocidou. Já souhlasím s tím, že bychom měli odsoudit eh, nenávist vůči křesťanům. Děkuji. Děkuji, pane Jurku. Nyní na minutu a půl pan kolega Kelam. minulém roce více než 7 eh, tisíc křesťanů bylo zavraženo kvůli víře a e, před dvěma lety to byly 2 tisíce. Irácká křesťanská populace e, je vražděna, je nejvíce devastována. Křesťané v podstatě jsou nejvíce devastovanou náboženskou skupinou na světě a v minulém roce se to ještě mnohonásobilo. Je to takový trend, kdy převažuje nesnášenlivost a my e, e, tento rasismus a nesnášenlivost e, jdou ruku v ruce. A proto je třeba kvalifikovat to, co se děje jako genocida, nejenom jako trestné činy. Co je třeba udělat? Za prvé, aktivně je třeba prosazovat svobodu víry ve třetích zemích a e, prostřednictvím OSN je třeba odsoudit toto jako zločiny a mm, popohnat tyto před Mezinárodní trestní tribunál. Zahraniční politika EU se musí změnit. Musíme pochopit, že ochrana svobody vyznání je, má svoji přidanou hodnotu, protože eh, to je mocný příspěvek k neutralizaci extremismu a zahraniční politika na Středním východě především by měla prosazovat náboženskou rovnost, což potom povede k řešení, o které Evropské unii jde, to znamená návrat lidí do svých domovů. Děkuji, pane Kelame. Nyní paní kolegyně Kosta. Sorry. Doesn't work? Děkuji, pane předsedo. Je pravda, eh, jsme svědky eh, na území okupovaným Daš, eh, systém, jsme svědky systematických persekucí v Iráku, v Sýrii, v Nigerii a jinde jde o skutečnou genocidu na křesťanech i podle definice OSN, protože více eh, persekovaná skupina, více eh, miliony křesťanů, kteří museli utéct ze středního východu i v Africe a mm, OSN tedy musí toto popohnat před mm, trestní soud. Eh, neustále tedy mm, dáš i útočí na křesťanské památky na jiné, jiné památky, tedy například Mosul, eh, jak již bylo řečeno, to je skutečně kulturní genocida, ke které tam došlo a dochází. Mm, mm, paní Mogherini, musíte neustále i konkrétně pomáhat humanitárně a především intenzivnit dialog a snažit se o prevenci tak aby došlo k nápravě podmínek pro mírový proces a je třeba více chránit na náboženské svobody a svobodu vyznání. Děkuji. Děkuji paní Kosta. Nyní na minutu pan Škripek. Děkuji vám, pane předsedající. Paní vysoká představitelko, kolegové, dnes se znovu zabýváme systematickým masovým vražděním náboženských menšin islámským státem. Proč to nenazýváme pravým jménem? Genocida. Ptám se stejně jako mi kolegové. Křesťané v Sýrii jsou zabíjeni nebo vysídlováni kvůli své víře. Pouze polovina z 1,25 milionů křesťanů tam zůstává a v jiných regionech 80% nebo více jich bylo vyhlazeno. Bez nějaké akce nezůstane brzy žádný křesťan a situace jezidů je velice podobná. Mnoho kostelů je zničeno nebo e, představěno na mešity. E, to se děje v Sýrii a Iráku, ale i v Turecku. Vyzývám vás, paní vysoká představitelko, abyste předložila konkrétní kroky, e, které komise podnikne, aby toto přestalo. Kromě toho, tato hrozba je i u nás v Evropské unii. Křesťané v uprchlických táborech v Evropě jsou terčem útoků ostatních uprchlíků kvůli své víře. Co bude komise dělat? Pokud chceme zastavit systematické masové vraždění, utrpení a dát těmto náboženským skupinám naději, musíme uznat, že jde o genocidu a musíme pomoci demokratické samozprávě v severovýchodní Sýrii a v, kan- v Rodžavském kantonu, jak asistencí, tak zbraněmi. Děkuji, pane Škripku. Nyní pan kolega Tajany. Odhady nám říkají, že v roce 2050 již žádní křesťané tam žít nebudou v Iráku ani v Sýrii, takže nemůžeme být lhostejní vůči tomu, co se děje. A má pravdu bývalý, eh, eh, bývalá ministrině zahraničí Clintonová, která hovoří o skutečné genocidě. My jako Evropa nemůžeme eh, přece se nepřipojit k, k těm největším velkým, velké protagonistce zahraniční politiky USA, tedy možná budoucí mm, prezidence USA. Takže i my musíme povzvednout hlas a podporovat všechny ty, kteří teď trpí. Musíme přijmout politické iniciativy. A musíme tedy eh, promluvit silným hlasem proti násilí. Proti násilí je třeba vystupovat razantně a navíc ještě tím budeme chránit naše hodnoty. Evropa existuje, protože věří v člověka, ve svobodu vyznání, ve svobodu projevu a i ta smlouva nám to, naše smlouva nám to, uzna, eh, nám to mm, ukládá. Je třeba toto chránit a prosazovat i za našimi hranicemi. A tito křesťané jsou každý den eh, persekuováni a tam, kde jsou pro následování, tak my proti tomu musíme vystupovat. Je to naše priorita protože je, jde o ochranu e, zakládajících hodnot, zakládajících hodnot e, Evropské unie a pokud bychom se toho vzdali, tak bychom e, oslabili i naši Evropu. Děkuji, pane Tajani. Nyní na jednu minutu paní kolegyně Gill. Děkuji, pane předsedající. Daesh systematicky zabíjí, mučí, unáší a sexuálně zotročuje náboženské skupiny, včetně křesťanů a jezídů v Iráku a Syrii. Jenom za tento týden 400 lidí bylo zabito nebo uneseno v Syrii. A dnes bylo potvrzeno, že nejstarší křesťanský klášter v Iráku byl srovnán se zemí. Měli by, jsou to ale i další oblasti, jako Pákistán a Afganistán, které bychom měli mít na, na radaru. I e, Taliban se připojuje k Daeši. Musíme e, se snažit chránit šíity, e, křesťany, jezidy a další před útoky extremistů. Můj eh, kolega z West Midlands, britský poslanec eh, Rob Feller, se snaží tlačit na britskou vládu, aby označila tato zvěrstva za genocidu. Já vás vyzývám, abyste podpořila tuto iniciativu. Eh, mnoho hlasů v OSN hovoří hlasitěji než jeden. A toto vyšle jasný signál islámskému státu, že je čeká spravedlnost za zvěrstva, která páchají nyní. Děkuji paní Gil a nyní na jednu minutu pan kolega Piotrovský. Děkuji mnohokrát. Křesťané jsou nejpronásledovanější menšinou na světě. Za poslední leta parlamentní usnesení uvedlo, že každý rok více než 150 tisíc křesťanů je obětí persekuce. Nějakou dobu už jsou křesťani zabíjeni ISISem. ISIS také ničí její kostely, vraždí je utopením. To, co ISIS páchá nyní, bychom museli nazvat genocidou. Mm, tak tomu říká také americký kongres, nicméně iniciativa pak byla pozastavena. Naše rozprava ukazuje, že Evropský parlament eh, ve svých řadách. Má také kolegy, kteří chtějí nazvat zločiny ISISu genocidou a tak bychom to měli také označovat my. Děkuji, pane Piotrovský. Nyní na minutu a půl pan kolega Milan Mon. Děkuji, pane předsedo. V roce 2015 parlament již několikrát se vyjádřil k eh, tvrdým útokům proti náboženským komunitám v, eh, na Středním východě a eh, v Africe. I v Dubnu jsme řekli, že křesťané jsou nejvíce persekováni na světě a i to jsme zopakovali v červenci na konferenci zde konané. My musíme tedy věnovat zvláštní pozornost dramatické situaci křesťanů a pomáhat jim. A to především je jak jsme řekli, velice vážné je kruté chování islámského státu na křesťanských menšinách i jiných menšinách. I my víme, co se děje v Mosulu, v Bagdádu, v Kirkupu a jinde, jak se tam ničí kostely a eh, další náboženská místa, jako například teď u Mosulu klášter. Mně se zdá, že Eh, snižování křesťanské populace, to je mm, velice vážná věc. Je to tady jenom 4% nyní a před stoletím to bylo 20%, eh, které představovali. A eh, je mm, třeba tedy bojovat proti ISIS, abychom zlepšili stav. Mám minutu a půl, pane předsedo. V posledních měsících mm, paní Mogherini, rů, různé osobnosti požadovali, abychom toto kvalifikovali jako genocidu. Já bych chtěl znát váš názor i názor rady. Zdali e, e, se již k tomu vyjádřila a případně pokud ne, tak kdy. Protože nemůžeme, e, nemůžeme příliš nad tím, jak toto jednání islámského státu je beztrestné a je třeba to kvalifikovat, jako, jak je třeba. Děkuji, pane kolego. Nyní na minutu a půl paní Gardiny. Děkuji, pane předsedo. Je třeba uznat, že dnes eh, totalitní islámské formy eh, režimu eh, jak si vzkvétají, rostou a křesťané mají volbu buď konvertovat, nebo umřít, nechat se zavraždit, anebo utéct. A 150 tisících je persekováno a odešli tedy ze Sýrie, z Iráku a Eh, máme ale pouze málo údajů, ale veškeré údaje nám ale jasně říkají, že křesťané jsou nejvíce persekováni na světě. V některých regionech, jak jsme právě slyšeli, eh, eh, OSN málo pomáhá křesťanům a ty uprchlické tábory nejsou jim určeny, protože ti eh, křesťané mají eh, strach eh, jít do těchto táborů pod kontrolou OSN. My jsme velice vždycky zděšeni, když vidíme ty obrázky toho, jak ISIS popravuje kopty, ale mm, je třeba to kvalifikovat jako genocidu. A jak to chcete tedy nazývat? Jak chcete nazývat persekuci v těchto rozměrech? Například v Bosně mm, před deseti letech tam křes, ne, jejich počet poklesl o 92%. Přece to musíme takto nazvat, jako to není otázka lingvistického cvičení. A především je třeba hovořit o genocidě, protože to je velice jasný právní institut, který znamená, že musíme mezinárodně jednat. Děkuji paní Gardini. Nyní na minutu pan kolega Venta. Děkuji, paní předsedající. Kilku kolegů vzpomínalo. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové tady zmiňovali, že džihadisté také ničí historické památky, eh, například klášter Masulu. Eh, islámský stát nese odpovědnost za zničení stovky památek a si totiž zničí cokoliv, co je proti jejich interpretaci islámu. Náboženské menšiny eh, jsou postupně vyhlazovány, křesťané jsou zabíjeni a mučeni, jejich památky jsou ničeny a to vše vede k dramatickému poklesu počtu křesťanů, kteří žijí v těch místech eh, eh, stovky let. Tato menšina možná zmizí úplně a také je násilí namířeno proti eh, Turkmenům, jezidům a dalším. Měli bychom jim zajistit právo na eh, svobodu vyznání a eh, akty ISISu by měly být vnímány jako zločin proti lidskosti a genocida. Děkuji. A jedna minuta Dias de Mera. Děkuji. Men, pronásledované menšiny také potřebují eh, eh, reparace a eh, spravedlnost. A máme umluvu OSN a Rada pro lidská práva OSN kvalifikovala tyto činy jako genocidu a jasně toto deklarovala. I e, zde palatí tedy statut e, Mezinárodního trestního tribunálu. Já, paní Mogherin, e, i souhlasím s tím, co jste hovořila, že třeba prostředky, tedy fondy, spravedlnost, mezinárodní závazek a diplomacie, diplomacie. ale já si myslím, že Eh, spravedlnost, ano, a reparace, to je to nejdůležitější, protože když eh, se dějí tyto hrůzné činy, ten teror, tak to nemůže být beztrestné a teroristé musí vědět, že budou pronásledováni, tedy že budou popohnáni před Mezinárodní trestní soud, že budou souzeni a budou odsouzeni za tyto zločiny. A toto je také úkol váš. To znamená eh, tlačit na Mezinárodní trestní soud.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 to eh, eh, eh, represe v Iráku znamenají, že se zmenšila komunita křesťanů v Iráku i v Syrii a to, to, ta odpovědnost nepadá pouze na bedra syrské vlády, ale na mezinárodní společenství, protože Rada bezpečnosti nebyla schopna se dohodnout na intervenci v této zemi, což by znamenalo, že bychom mohli se vyhnout i těm masivním masivním tokům migrantů na našich hranicích, paní Morgerini. Ať kvalifikujeme toto jakkoliv, jako genocidu, tak potom je to i něco, co mm, e, e, znamená, že musíme posílit naší spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti a musíme vytvořit evropskou strukturu pro obranu a výměnu zpravodajských informací a to nejenom v zájmu obětí, ale v našem vlastním zájmu rovněž a skončit s barbarstvím. Děkuji nyní na jednu minutu paní kolegyně Manesku. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci poblahopřát kolegovi Adekrusonovi a komisařce Mogherini za podporu. Přejdu do své mateřštiny. Území kontrolované Daešem zažívá eh, hrůzné činy sexuální zotročování, mučení, zabíjení, to jsou reality, s kterými se setkávají náboženské menšiny. Měli bychom to označit jako genocidu. Neměli bychom se eh, obávat nazývat věci pravými jmény. Eh, vůbec tam, kde je nemožná koexistence různých vyznání, činy Daesh ukazují, že záměr vymítit, vyhladit etnické skupiny, které se od nich liší, e, myslí vážně. Počty e, křesťanů v Sýrii klesly o 50% například. Oficiální uznání těchto činů jako genocidy e, povede k dalším činům ze strany mezinárodního společenství. Poznání genocidy ve Srebrenici například mezinárodní společenství tvrdilo, že se to nesmí opakovat. Děkuji nyní na minutu paní kolegyně Jiménez Beseril. Ano, děkuji. Tento parlament, eh, dámy a pánové, hovoří o celé řadě různých svobod, ale já bych chtěla eh, i slyšet více hovořit o svobodě vyznání. Eh, to znamená eh, i nosit například křížek na sobě a já jsem křesťanka a já jsem hrdá na to, že jsem křesťanka, ale já jsem i ten, kdo chrání lidská práva nemohu tolerovat systematické vraždění křesťanů na středním východě teroristy islamského státu. Zde Eh, Asi dve a eh, křesťanské ženy, jezické ženy jsou prodávány, jejich dívky jsou prodávány třeba 10 let, za 10 euro a eh, jejich volba je pouze tedy buď umřít nebo odejít a my nemůžeme být komplici toho všechno a mlčet. Ne, já apeluji tady na komisi, aby spolu s OSN udělali všechno možné i nemočné, aby zastavili tuto genocidu, protože ty oběti vzlížejí k nám a my musíme pro ně něco udělat udělat. Udělejme to tedy teď. Děkuji paní Jiménez Beseril, nyní paní kolegyně Petýr na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedající vraždy, mučení, pronásledování, pálení křesťanských symbolů, ničení kostelů. To všechno znamená, že křesťané na středním východě mají jedinou možnost zůstat křesťany a e, riskovat své životy, anebo se zřeknout své víry, aby mohli přežít. Je to zločin všech zločinů. Nicméně je nutné, aby křesťané úplně zmizeli ze středního východu, abychom my řekli, že je to genocida ze strany islámského státu. Před první světovou válkou tvořili křesťané 20 středovýchodní populace. Dnes je to pouze 4%. Během posledních deseti let počet křesťanů v Iráku se snížil eh, z 1,4 milionu na 300 tisíc. V Sýrii eh, se snížil z 1,25 milionu na 500 tisíc. Eh, bývalo v Mosulu 44 kostelů, teď není žádný. Zhruba 140 kostelů bylo v Sýrii zničeno. Klášter v Iráku, který měl za sebou 1400 let historie, se proměnil v hromadu prachu. Křesťané jsou vražděni a pronásledováni a mají být zničeni. E, jak jinak si vysvětlit počínání e, islámského státu? který, který říká, eh, sebereme vaše děti a prodáme je jako otroky. Křesťané jsou nejpronásledovanější náboženskou menšinou, jsou oběťmi genocidy a my to musíme nějak zastavit. Děkuji, pan Polčák. Pane předsedo, já si myslím že ta debata ukázala že skutečně jde o téma které si zasluhuje naši soustředěnou pozornost rád bych ve svém vystoupení upozornil že náboženské menšiny nemají mnohde nejen šanci vést uspokojivý život ale skutečně mnohde ani vést svoji existenci žít svůj život. například v číně se s výraznou diskriminací právě potýkají křesťané. a nelze odhlížet ani od skutečnosti že přímo v evropě se cítí velmi nekomfortně například zdejší židé. to že se objevují informace že právě židé opouštějí evropu to také není dobrá vizitka ale snad nikde není povaha těch zásahů do života eh, náboženských minorit tak zřejmá a má takový genocidní charakter jako právě na území ovládaném ehm, dá'iš. já jsem přesvědčen o tom že eh, násilnosti které se na obětech dějí pro jejich náboženskou víru zde odmítáme všichni to vyplynulo z diskuse a chtěl bych vyzdvihnout model eh, na kterém se propracovala naše civilizace to znamená tolerance nediskriminace možnosti poklidného soužití nábožensky odlišných eh, kultur. a eh, ve jménu těchto principů ale také v zájmu mezinárodní spravedlnosti musíme dění na blízkém východě odsoudit ale nejen to. Eh, měli bychom důsledně podpořit pokračování a prohloubení akce mezinárodního společenství a pokud tomu napomůže označení zvěrstev páchaných dáješ za genocidu tak má toto označení moji podporu. děkuji vám. Děkuji, pane polčáku nyní eh, máme před sebou catch the eye už je velice pozdě a žádostí je mnoho, více než mohu zohlednit a proto to uděláme tak, že z každé frakce, ze které se kolegové přihlásili, vezmeme jednoho eh, kolegu a to budeme brát ty, kteří zatím ještě slovo nedostali. Takže nejprve kolegyně Záborská. Pan předseda, pan... Pane předsedo, vážená paní vysoká představitelko, to, co dělá Daesh, musí tento parlament i Evropská komise oficiálně nazvat pravým jménem genocida. Současně musíme důrazně žádat o to, aby Rada bezpečnosti OSN přijala usnesení, aby se násilnými činy teroristů tzv. islamského státu začal zabývat Mezinárodní trestní tribunál vraždění a násilí zaměřené na křesťany a další náboženské menšiny ke kterému dochází na území Iráku a Sýrie, je srovnatelné s vyvražďováním v Srebrenici a Rwandě. Křesťané, kteří tam žijí, očekávají mezinárodní uznání svého utrpení, čekají solidaritu a spravedlnost. Pokud nazveme tyto hrozné skutky pravým jménem genocida, budeme umět lépe ochránit syrské a irácké křesťany před násilím, které páchají radikální salafisté přímo v evropských uprchlických táborech. Děkuji, paní Záborská. Nyní na jednu minutu pan kolega Džambaský. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Ehm, není pochyb o tom, že islamský stát páchá masakry v, e, Sirák, v Iráku a Sýrii. Tisíce křesťanů, kurdů, šítů, um, umírají. My o tom víme, diskutovali jsme o tom mnohokrát, už o tom diskutujeme rok, ale co jsme v praxi udělali? Neudělali jsme nic. Proto eh, chci zdůraznit toto. Islámský stát eh, neválčí tím, že bude přijímat prohlášení. Měli bychom eh, přistoupit o slov činům, když bychom nechtěli nazývat věci pravými jmény. Je to problém. Turecko pomáhá Sýrii. Turecko eh, poskytuje léky a zbraně Sýrii. A proto eh, nazývejme věci pravými jmény. Paní Mogherini, eh, měli bychom nalézt kompromis na mezinárodní úrovni pro mm, vojenskou práci. Děkuji, pane Džambaský. Teď Pan kolega Silikiotis. Děkuji, pane předsedo, paní Mogherini. Tragická situace, vraždění, masové vraždění, příslušníků eh, eh, náboženských komunit je mimo kontrolu. Eh, křesťané, jezidové a další tedy jsou, pod, jsou každý den ohrožováni. ISIS, Daesh se snaží mm, páchat plošnou genocidu, aby nikoho nevynechal. Takže my nemůžeme pouze tady vyjadřovat nějaká přání, musíme jednat. Evropská unie nese svoji odpovědnost, protože je to kvůli tomu, že jsme nebyli dostatečně rozhodní, tak Francie a Německo začaly platit džihadisty a Evropská unie je pouze v závěsu za spojenými státy, takže to všechno destabilizovalo celý region. Nebuďme již pokrytci, musíme se e, postavit čelem tomuto problému a těm příčinám, které jsme také spolu vytvořili. E, žádné další intervence a musíme podpořit jakoukoliv mírovou iniciativy. Děkuji a na závěr catch the eye pan kolega Aker. Já bych si přál, kdybychom mohli diskutovat uh, o odkázání islamského státu do doby kamene, kam patří, ale místo toho sklízíme ovoce šokující zahraniční politiky, uh, kdy Toryové škrtali v rozpočtu na obranu uh, máme lídra Labour Party, který vyjednává s těmito zvířaty z islámského státu. Mohli bychom dělat mnohem více. Je zapotřebí říct těmto zvířatům, které odmítají svobodu a náš způsob života nikdy nezvítězíte. Děkuji, pane Eker. Technická připomínka k jednacímu řádu, pan Obermajer. Pane předsedo, já se, mám základní otázku eh, k vašemu předsedání. Eh, vy jste říkal, mám to ještě v uchu, že každá frakce bude zohledněna. Já tady nevidím, že by někdo z mé frakce dostal slovo. Samozřejmě ani nikdo z nezařazených nedostal slovo. Já tedy nerozumím tomu, že něco oznámíte a potom to sám jako předseda nedodržíte. Já vím, že tradičně vedete schůzi velice korektně, takže prosím eh, připustte, aby všichni dostali slovo, protože jinak nedodržíte to, co jste sám oznámil. Pane Obermajere, eh, vy jste se ale už předtím eh, přihlásil a eh, já jsem měl pocit, že dáváte modrou kartu a říkal jsem, že, nechcete, že, že už nedáváme modré karty. Pane Obermajere, dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo, jste velice velkorysí. Eh, já bych se chtěl připojit k tomu, že je velice důležité, abychom toto masové vraždění křesťanů a jezídů, projednávali a abychom na ně upozorňovali. Bohužel příliš zůstává pouze u slov a to je trošku málo. Musíme také připomenout, na, eh, připomenout útoky na skupiny obyvatel a skupiny náboženské také u nás v našich zemích. Bohužel a je tady zapotřebí solidarity ze strany přijímajících zemí. Eh, už tu bylo řečeno, že je to genocida, což také znamená, že nesmíme se hledat pry, nesmíme se dívat pryč, nesmíme to trpět eh, v zemích, jako je Saudská Arábie a Spojené Arabské Emiráty, které tomu už příliš dlouho přihlíží Ehm, měli bychom to v Evropě nijak nezastírat a měli bychom aktivně se zasazovat eh, o to, abychom toto hnutí potlačili a abychom stáli po boku našich křesťanských bratří. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Obermajere. Eh, Catch the Eye je tím pádem u konce a na závěr rozpravy má slovo ještě jednou jménem komise paní komisařka Mogherini. Děkuji vám, pane předsedo. Začnu s tématem definice genocídy, protože eh, to není, že bych eh, se bránila tomuto tématu v úvodním projevu, ale definice genocidy musí odpovídat přesným kritériím právního charakteru a probíhají práce v kompetentních institucích, tedy v OSN eh, právě na zhodnocení té situace v odpovídajícím rámci. Jediný odkaz na genocidu v dokumentech OSN je odkaz 13. března 2015 ve zprávě Vysokého komisaře SN pro lidská práva k lidskoprávní situaci v Iráku ve světle činu takzvaného islamského státu. A zmíněná zpráva obsahuje informace o násilných činech proti civilistům v důsledku jejich tomu, toho, že se hlásí nebo zjevně hlásí k určité náboženské skupině, k určitému vyznání a e, případy tohoto násilí ve svém důsledku mohou odpovídat vůči jezidům genocidu a e, případně zločin proti lidskosti nebo válečný zločin, pokud je namířen proti křesťanům, turkmenům, kurdům, šítům, dalším skupinám. Eh, pokud chceme jednat konzistentně s právním rámcem, protože vy jste odkazovali také na to, že nejde jenom o slovo, ale také o výraz, který má své právní dopady, tak musíme takto pracovat. Vy víte, že Evropská eh, unie eh, jako taková v OSN vlastně zastoupena E, zastoupení nemá, my ale spolupracujeme a hledáme odpovídající rámec. Chci však také zdůraznit, že souběžně s tím musíme jednat konkrétně a nejenom zaujímat principiální stanovisko, které je nesmírně relevantní. Celý region zlíží k nám. Samotné menšiny nás vnímají jako někoho, kdo by jim mohl pomoci bránit je slovy, i slova mají svůj význam, ale také činy a to je podstatnější. Začnu eh, něčím, co tady bylo zmíněno velmi konkrétně a to spravedlnost a odpovědnost. Jak jsem zmínila, a chci to ještě jednou podtrhnout, Evropská unie podporuje nezávislou vyšetřovací komisi pro Sýrii, která sbírá důkazní materiál eh, k případům násilí. To je samozřejmě důležité pro budoucí právní kroky a také Evropskou unii tak jak jste ve rozpravě podtrhli, také apeluje na Radu bezpečnosti OSN, aby postoupil situaci v Sýrii Mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Chci ještě zdůraznit na závěr, protože si eh, také uvědomuji, že je pozdě, nechci zbytečně svůj projev protahovat. Chtěla bych doplnit, že existují tři až čtyři aspekty, které pro nás představují prioritu, abychom chránili náboženské menšiny na Středním východě. Za prvé, osvobodit území, která Daesh okupovala, okupuje v Iraku, v Syrii. A zajistit bezpečnost v těch oblastech, aby se tam vrátil normální život. A právě tam eh, přichází na scénu humanitární pomoc. Iráku můžeme podporovat eh, větší přístup a Doufejme, že se to zadaří také v Syrii. Za druhé, musíme vytvořit podmínky pro inkluzivní komunity a společnosti v těchto státech. Jinými slovy, znovu vytvořit takové podmínky, protože, jak jste sami říkali, mluvíme o společnostech, které po staletí, pokud ne po tisíciletí, žili pospolu v míru a vzájemně se chápali byli schopni koexistovat eh, navzdory rozdílům, které chápali spíše jako obohacení pro své společnosti. A teď se dostávám k věci, která je zvláště pro mě velice relevantní, více možná lidsky než politicky a ku podivu jsme na to v diskuzi nenarazili. Nakolik eh, vím od samotných eh, křesťanů, Sami se zaobírají především tím, zda je pro ně lepší a bezpečnější zůstat na Blízkém východě nebo toto místo opustit. Takže pokud ne, znovu neobnovíme pluralitu eh, v těchto společnostech, situace nezměníme. A to platí zejména pro křesťanské komunity v regionech, které byly okupovány Daeshem v Iráku, Takovouto otázku si tyto komunity kladou a já myslím, že musíme tyto věci pečlivě sledovat a zároveň se ovšem myslím, že máme povinnost jim nabídnout možnost vybrat si. Vytvořit eh, buď to bezpečné podmínky pro odchod eh, z daného území, a tím se vracím eh, k tomu, co jste říkali někteří z vás eh, a podpořit tak všechny tyto uprchlíky, tedy včetně těchto uprchlíků z menšin a zároveň ochránit jejich práva eh, bez ohledu na to, kde jsou, zda v regionu zůstanou a dále potřeba vytvořit jim podmínky, aby mohli v místě zůstat nebo se do místa, kde žili, vrátit, pokud se tam vrátí pluralita. A já si myslím, že toto samo o sobě je cené, má to svou hodnotu, protože toto je místo, region světa, kde různá etnika, náboženství a menšiny vždy eh, žili pospolu. A pak musíme udělat jednu velkou eh, důležitou eh, věc, a to je vyřešit celý konflikt, protože z toho pramení veškeré problémy a Často hovoříme o místech, kde probíhá mm, konflikt anebo o místech, které se blíží krizovému stavu a ve všech těchto místech musíme dbát na vytvoření otevřené společnosti, demokratické společnosti, na vznik právního státu, inkluzivnosti a tolerance. A to platí pro všechny regiony, nejenom pro Blízký východ, ač teď jsme specificky hovořili o Daesh, ale taková situace se vyskytuje i jinde po světě, v Africe, v Ázii, nezapomínejme na Liby, kde jsou oběti mezi křesťany, mezi různými etniky, nezapomínejme na Etiopii, na Egypt, kde došlo nedávno k útoku. Musíme to vnímat v širším kontextu, takže je potřeba jednat okamžitě, bezprostředně s veškerou podporou, především humanitární, dále spolupracovat a pracovat na vytvoření podmínek, které budou respektovat menšiny, inkluzivnost a demokracii v dlouhodobém horizontu a vyvinout maximální diplomatické úsilí pro to, abychom ukončili krizi a v tuto chvíli v tomto konkrétním případě také porazili zdroj mm, eh, k celé krize v tomto regionu, což je Daesh. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko Mogherini. Eh, tím jsme se dostali k